žádost od, pana, od skupiny ALDE eh, jmenovat eh, pana Kenta Johansna jako člena meziparlamentní delegace Evropské unie Chorvatsko. Eh, jsou zde nějaké námitky? Pokud tomu tak není, je tato žádost schválena. Nyní tedy můžeme zahájit první debatu a to o nedávných případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu. A první debata se týká Iránu nedávných případů porušování lidských práv zde. A já dávám slovo panu Beldrovi na dvě a půl minuty.